Okay, dear colleagues, let's start. Sorry. Takže, milí kolegové, milé kolegyně, my už teda jsme vyřešili ten technický problém, takže začneme naše dnešní jednání. Přijetí pořadu s jednou drobnou změnou. Pokud jde o copyright a autorská práva, to odkládáme na zítra 25. na 11. hodinu. A dále je to kolaborativní ekonomika a životnost produktu, to jsme přesunuli na další jednání. Je tam nějaká ještě k tomu poznámka k našemu programu? Není-li tomu tak, považujeme ho za schválený. A nyní samozřejmě vítáme všechny, kteří nás sledují v rámci webového vysílání. A zároveň vám chci připomenout, že můžeme pracovat všichni my, samozřejmě asistenti politických skupin, na našich stránkách e-meetingu a nyní zde máme už osmé vydání našeho newsletteru. Prosím, abyste se přihlásili elektronicky o tento náš newsletter. Je to kvalitní, aktualizovaná informace o naší práci. A nyní, pokud jde o zápis 13. 3. a 20. a 21. 3. máte proti tomu nějaké připomínky, není-li tomu tak dobře, tak jsou schváleny a nyní ještě trialogy, tam nejsou žádné informace, protože neprobíhají žádná jednání v tomto ohledu. A nyní zde máme vesmírnou strategii. Naším hlavním výborem je právě ITRE, paní Krell z ASAD je zpravodajkou a u nás je to paní Gebhardt a pan Dante, pan Dante, který vystoupí za paní Gebhardt, takže děkuji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 attraverso il pieno sfruttamento dei programmi Galileo e Copernicus e cons- co nejvíce využili přínosy vesmírné politiky pro, a abychom umožnili zejména malým a středním e, podnikům využívat aplikace, které se zachá, zakládají na základním výzkumu. Za druhé se chci věnovat oblasti eh, internetové bezpečnosti a příslušných opatření, a to jak na té mezinárodní úrovni, tak na té evropské úrovni. A chci v této souvislosti zmínit směrnici o šíření satelitních údajů. Návrh předložený v roce 2014 je od roku 2016 blokován na radě. Tento návrh směrnice se týká zejména údajů a řešení, které jsou citlivé vůči internetovým útokům a měl by zajistit celoevropský přístup a vylepšit tu stávající fragmentovanou situaci v této oblasti, v této legislativě. A dále chci zdůraznit důležitou úlohu výzkumu v této oblasti, které se zatím v komisi dostává velmi malé pozornosti. Dle mého názoru výzkum představuje naprosto zásadní aspekt, který je důležitý pro evropské podniky a to nejenom proto, že je přímo aplikovatelný, ale také proto, že výrazně posiluje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Já doufám tedy, že budeme nadále konstruktivně spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkujeme, Nikolo. Nějaká další politická frakce, která by chtěla vystoupit? Andreasi za EPP. Děkuji. Děkuji, děkuji, ano, především za to, že řídíš naši dnešní schůzi a za to, že mám slovo Antonio López. Isteris je naším stínovým zpravodajem, nemůže se dneska být, ale je velmi velice rád, že na to může spolupracovat. Eh, především pokud jde o ty původní kompetence výboru ITRE, Poté, co zde zaznělo, víme, že se to stává kompetencí našeho výboru a to znamená, že samozřejmě je důležité podívat se na to, jak jednotlivé oblasti, technické specifikace i standardy jsou připraveny takovým způsobem, aby jsme mohli aplikovat pravidla jednotného trhu. Proto je dobré, užitečné, že náš výbor má možnost připravit stanovisko k tomuto návrhu ITRE. Paní Gebhardt naše kolegyně udělala velice dobrý návrh, o kterém diskutujeme v našem výboru. Je to návrh, který pravděpodobně bude ještě pozměněn, pokud jde především o kompetence výboru ITRE a proto bych rád připomněl za pana Lopéze, našeho stínového zpravodaje, to, že by se rád zaměřil právě na oblasti, ve kterých my máme odpovědnost jako výbor. Kybernetická bezpečnost v rámci NRS směrnice, to je záležitost, o které jsme hovořili, tam se zaměřujeme na tuto problematiku, ale ještě důležitější je to, že se máme možnost zabývat riziky v této oblasti společnými standardy, které to řeší nejenom technické standardy, ale především právní zásady, které jsou závazné pro tyto technické standardy a normy. A proto se snažíme zajistit to, aby tato politika v této oblasti, především Galileo systém, který již funguje, se skutečně staly součástí nařízení týkajícího se interního vnitřního trhu, pracuje zde mnoho tisíc zaměstnanců, je to důležité odvětví a právě proto je zásadní, aby logika interního trhu zde byla zachována. V tomto ohledu předložíme pozměňovací návrh. Děkujeme, Andreas. Ještě někdo je rád vystoupil? Judy Reda má slovo. Děkuji za slovo. Nejprve bych ráda poděkovala zpravodajce za skvělou práci, my předložíme pozměňovací návrhy, ale nebudeme nějakým zásadním způsobem měnit směřování tohoto stanoviska, kdy se hovoří o internetu věcí v rámci této zprávy. Podle nás to je pouze jedna z mnoha oblastí, kterým bychom měli věnovat pozornost, měli bychom se zabývat holistickým obrázkem celé této technologie komunikace, navigace, dále remotní nebo vzdálené senzory, když hovoříme o celé problematice vnitřního trhu. Toto všechno je pro nás důležité. V současné době jsou to především veřejné prostředky, které financují tuto problematiku. Neznamená to ovšem, že bychom se neměli zabývat vylepšením efektivity a účinnosti celého tohoto trhu, abychom podpořili aktéry ve snaze stát se konkurenceschopnými a v hledání potenciálních klientů mimo Evropu. Myslíme si, že je důležité, aby ty věci, které v této oblasti máme k dispozici, například program Kopernikus či Galileo, by byly podporovány i vývojem přímo se na zemi, aplikace, data, aktualizace všech těchto informací na trhu. No a další otázka určité spolehlivosti takzvaná enkrypce, šifrování end-to-end by měla být zajištěna. To zatím nebylo v této zprávě nějakým způsobem zahrnuto. A zároveň bychom rádi věnovali více pozornosti podpoře opětovného využívání těchto dat a zlepšit dostupnost všech těchto dat eh, spíše než jakékoliv překážky na úrovni EU. Děkujeme, Judy. Ještě někdo z kolegů? Není-li tomu tak, poprosíme komisi. Sabine Le Crimen na slovo. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den. Komise vítá tuto příležitost, že můžeme diskutovat o přidané hodnotě vesmírné strategie pro Evropu, pro vnitřní trh a pro ochranu spotřebitelů. Vesmírná strategie zohledňuje vůli komise maximalizovat užitek vesmírného výzkumu pro naši ekonomiku a naši společnost. Toto odvětví je hnacím motorem zaměstnanosti a růstu kromě aplikací a služeb, ty vlastně zjednodušují život milionům občanů, například v oblasti dopravy, životního prostředí, energetiky, klimatických změn a tak dále. A komise souhlasí s návrhy zpravodajky, zejména ve dvou bodech z nichž první se týká výzkumu a vývoje. Výzkum je skutečně faktorem inovace, který by mohl vytvářet synergické efekty s jinými technologickými obory a přispívat k vzájemnému obohacování a růstu a je tedy skutečně nesmírně důležité, aby Evropa zachovala a dokonce zvýšila svou úroveň výzkumu a vývoje v vesmírné oblasti. Komise má v úmyslu připravit ambiciozní návrh na příští výzkumný program Evropské unie, tak aby se zintenzivnila podpora výzkumu a vývoji ve vesmírné oblasti, zejména využitím strukturálních fondů a invest, evropských investic. Další bod se týká ochrany údajů a informací předávaných vesmírnými systémy a rizika kybernetických útoků. I když vesmírná strategie se nedotýká explicitně těchto témat, tak komise si je velmi dobře vědoma těchto konkrétních rizik, kterým jsou vesmírné systémy vystaveny a v současné době komise s příslušnými orgány a odděleními Unie přemýšlí o těchto věcech Zejména by bylo užitečné, abychom se podívali na to, zda současná legislativa by mohla platit pro tyto vesmírné systémy. Stejně tak, jak jsme udělali, to udělali v přípravné fázi a ve fázi zpracovávání, tak nyní provádíme konzultace se zúčastněnými subjekty, abychom aplikovali vesmírnou strategii, zejména pokud jde o ty návrhy legislativních textů a návrhy rozpočtu na příští eh, finanční rámec. A v těchto podmínkách zpráva zpracovaná výborem ITRE a návrhy a náměty vašeho výboru jsou velmi vítané. Děkuji. Eh, thank you very much. Děkujeme, říká paní předsedající, děkujeme komisi. Nejsou-li žádné další žádosti o slovo, ráda bych vám připomněla. Ještě někdo? A Nikolo, chtěl byste ještě vystoupit na závěr? Dobře. Tak vám děkuji a pouze bych vám připomněla to, že zde máme stanoviska od AFETu, PEŠ a TRANu. Pro pozměnci návrhy máme lhůtu 3. 5. 30. O tom budeme hovořit v našem výboru v IMKU hlasovat 8. 6. a vítra 21. Takže, milí kolegové, nyní přerušuji naše jednání. Prosím, abyste neodcházeli daleko, protože Andris Ansi, místo předseda komise, by si nás přijde v 17.00 a poskytne nám aktuální informace ohledně spotřebitelských záležitostí a digitálního trhu. To jsou pro nás nesmírně důležité oblasti. Děkuji. Vážení kolegové, dobrý den, zdravím všechny a je mým velkým potěžením tady přivítat pana místopředsedu Andres, Andruse Ancipa, který je mimo jiné odpovědný za jednotný digitální trh. Já jsem velmi ráda, že tady s námi jste, s ohledem na vaše zkušenosti, znalosti, ambice na podporu jednotného digitálního trhu a my vám velice děkujeme za veškerou vaší činnost a spoleháme na vás, že zatlačíte na členské státy, aby toho udělali ještě více pro zajištění jednotného digitálního trhu. Takže cílem tohoto jednání je pohovořit o digitálním programu komise, podívat se na aktuální stav u jednotlivých bodů legislativy a také podívat se na priority komise na léta 2017 až 2018. Takže, pane místo předsedo, máte slovo. Děkuji mnohokrát za vaše pozvání a samozřejmě bych chtěl také poděkovat všem poslancům a vám všem za tu velmi přínosnou spolupráci, kterou jsme vzájemně realizovali při práci na digitálních aktech a legislativě. A já musím říci, že s tím vývojem a postupem jsem poměrně spokojen. Já jsem dokonce minulý týden doslal zprávu od svého poskytovatele digitálních služeb, telekomunikačních služeb, kde mě informovali, že nyní mi mohou poskytovat roaming za stejných podmínek jako domácí služby. Takže už je to skoro tady, už ta doba skoro nastala. A od 15. června letošního roku nás čeká skutečné zrušení roamingových poplatků a já bych opravdu velice chtěl poděkovat všem poslancům Evropského parlamentu, kteří hlasovali pro toto rozhodnutí. My jsme také dosáhli eh, řešení, pokud jde o přenositelnost a o tomto návrhu se bude hlasovat eh, během příštího plenárního zasedání v květnu. A já věřím, že ten konsensus, kterého se podařilo dosáhnout během trialogu, je přínosný pro všechny a také um, je to skutečně jeden z těch případů, kdy eh, tady máme opravdu něco hmatatelného, nějaký hmatatelný přínos pro běžné občany. A eh, myslím, že těch nějakých 20% evropských občanů, kteří během roku stráví alespoň 10 dnů v jiné zemi, budou velmi eh, spokojeni s tímto rozhodnutím. Také se nám podařilo najít konsensus, pokud jde o 700 MHz o toto téma. To možná spousta lidem nepřipadá tak přitažlivé, zajímavé téma, ale pro mě ano, protože 5G eh, se bude zakládat právě na tomto řešení. Takže já s potěšením konstatuji, že se něco děje, že se věci hýbou a vidíme to poměrně nadějně. Tak, čím se budeme zabírat během příštího měsíce? Za prvé musíme zajistit eh, geoblocking. A já věřím, že eh, většina členů výboru IMCO si vzpomene na ta čísla, na ty údaje, které jsme dostali díky našemu průzkumu, 2% lidí, kteří eh, nakupují nějaké služby a zboží v jiné zemi, se nemohou dostat na ty webové stránky, protože ty IP adresy právě signalizují, že se na ně dostávají ze špatných zemí. 2% to je velmi nízké, ale oproti tomu tady máme údaj, kdy 87% lidí, kteří se na webové stránky dostali, se na nich zaregistrovat nemohli právě proto, že pocházeli z špatné země, ze špatné IP adresy, byly ze Švédska, Dánska, Francie, Belgie, prostě každopádně v tom momentě to byla špatná země a 32 lidí, kteří chtěli si zakoupit zboží a služby z jiných zemí, měli problémy eh, s dodávkami a abychom takové problémy vyřešili, tak jsme předložili návrh na dodávku balíčků a snažili jsme se to řešit, ale zároveň tady byl ještě údaj, že 27% lidí, kteří neměli problémy s dodáním, měli zase problém s tím, že nemohli zaplatit. My jsme tady vytvořili měnovou unii, platební unii, ale přesto 26% lidí nemohlo provést platbu, protože jejich kreditní karta byla vydána ve špatné zemi. Takže celkově pouze 36% lidí, kteří si chtěli zakoupit nějaké zboží a služby eh, v jiné zemi v rámci EU, byli schopni dokončit tuto eh, nákupní transakci. A já si myslím, že tady opravdu to je o tom jednotném trhu, který bychom chtěli v Evropské unii vybudovat. Takže zítra by měla být přijata zpráva paní zpravodajky Rozy Tún a díky ní jsme zase o krok blíže. A já bych chtěl poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za jejich práci, kterou odvedli eh, v této velmi důležité věci. Vaše zpráva se snaží rozšířit oblast působnosti na ochranu audiovizuálního obsahu, kde došlo k uvolnění práv a také by měla přispět k dalšímu vyjasnění problematiky eh, vztahujícího se práva. Je tady potřeba zajistit správnou rovnováhu a zároveň nezapomínat na cíle jednotného vnitřního digitálního trhu. Ten fungovat nemůže, pokud tady bude přetrvávat přeshraniční diskriminace. Neměly by panovat žádné rozdíly mezi fyzickým jednotným trhem a digitálním jednotným trhem. Já e, vidím, že i zpravodajka tady měla stejný cíl jako komise a velmi rád si vyslehnu vaše názory k této věci. Komise by ráda podpořila urychlené přijetí návrhu eh, ohledně poskytování technické pomoci a proto myslím, že bychom měli trialog zahájit co nejdříve. Pokud jde o ten druhý balíček pro autorská práva, tak eh, v rámci návrhu na přenášení rozhlasových a televizních programů bychom chtěli lidem poskytnout širší nabídku televizních a rozhlasových programů z různých členských států, tak aby se mohli těšit z evropské kulturní rozmanitosti. My jsme navrhli uplatnit princip země původu na licenční práva poskytovatelů online služeb, kteří mají vazbu na ty původní vysílací subjekty. A rovněž jsme navrhli eh, povinnou zprávu kolektivních práv, pokud jde o opětovné přenosy přes jiné média než kabelové, a to například takzvaná internetová protokolová televize, Internet protokol Television. Já doufám, že ty návrhy budou nadále velmi ambiciozní a zároveň i vyvážené, pokud je o směrnici autorských právek, tak tady musíme zajistit, že poskytne skutečnou přidanou hodnotu a posílí eh, autorská práva v digitálním prostředí. Cílem jedné eh, z reform je posílit eh, pozici držitelů práv, tak aby mohli uplatňovat svá práva i v digitálním prostředí. Zároveň je tady cílem zajistit další rozdělování příjmů z autorských práv, aniž by to mělo negativní dopady na směrnici o elektronickém obchodování. My to chápeme tak, že členové výboru IMCO tyto cíle sdílí, ale zároveň se domníváme, že pozměňovací návrhy, které se týkají vydavat, práv vydavatelů, e, úplně neodpovídají těmto cílům a doufáme, že takováto ustanovení budou posílená a že eh, lépe budou odrážet tu rovnováhu, kterou navrhuje komise. Pokud jde o výjimky, tak by bylo asi eh, vhodné, aby předkládané změny nenarušovaly tu rovnováhu, o kterou se v našem návrhu snažíme, a to sice rovnováhu mezi potřebou usnadnit přístup a využívání obsahu chráněného autorským právem a práv držitelů práv. Pokud je o digitální smlouvy, tak návrh zaměřený na digitální smlouvy je úzce navázán na další hlavní iniciativy v oblasti balíčku o elektronickém obchodování. A jsou to právě spojené přínosy těchto návrhů, které by měly zajistit ekonomický přínos pro Evropskou unii jako celek kdy by z toho měli přínos jak evropští spotřebitelé, tak podniky. Tím, že chceme eh, harmonizovat eh, spotřebitelské právo, se snažíme odstranit rozdíly v oblasti mezinárodního práva, což je právě hm, jeden z důvodů pro stávající zeměpisné blokování, tzv. geoblocking. Jedna z důležitou oblastí je prodej zboží online. Celá řada návrhů eh, se projednává a možná by bylo vhodné ji zakomponovat do obou návrhů. Pokud jde o střednědomý přeskum eh, jednotného digitálního trhu, který, která by měla být přijata 10. května, tak tady v oblasti toho střednědobého přeskumu se chceme zaměřit jednak na platformy, internetovou bezpečnost a také tam chceme navrhnout některé nové kroky, například v oblasti elektronického zdravotnictví, mezinárodních vztahů a podobně. Zároveň se chceme podívat na to, eh, jak jsme pokročili v oblasti provádění strategie pro eh, jednotný digitální trh a jaké další kroky bychom měli podniknout do budoucnosti. Pokud je o platformy a střednědobý přeskum, tak zde se musíme podívat na příslušné kroky v oblasti upozorňování, jaká je firemní politika, pokud jde o toto upozorňování. A také se musíme podívat na některé problémy v oblasti odpovědnosti. Když například se ně, e, někdo snaží odstranit nelegální obsah, tak tam panují poněkud nejasná pravidla, která situaci příliš nepomáhají. Pokud jde o, o falešné zprávy, tak ty sice obtěžují, ale nutně nejsou nelegální a my musíme věřit lidem. Jsou tady určité problémy pro malé a střední podniky, které musí řešit, pokud je o ty velké dominantní platformy. Naše analýzy ukázaly, že e, problémem tady může být nedostatečná transparentnost rozhodování ze strany platform, které jsou často e, jednostrané. Například uzavírání účtu nebo změna podmínek, aniž by byli informováni nebo aniž by to bylo transparentně nastaveno. Dále, také, ale třeba jsou tady nejasnosti, zda se na daný případ je evropské právo nebo jiné právo. Eh, datová ekonomika. Hodnota datové ekonomiky v EU se pohybuje od nějakých 300 miliard Eh, ročně až po 700 miliard ročně, což by mohla být hodnota v roce 2020. Volný pohyb dat je naprosto zásadní pro to, abychom snížili náklady na uskladnění dat a na podporu e, masové ekonomiky pro cloudové služby. My se snažíme přeskoumávat případné porušování v oblasti jednotlivých datových pravidel, a to je v oblasti primární, tak sekundární legislativy. Dále, pokud jde o internetovou bezpečnost, tak Evropská unie v nedávné době výrazně pokročila v oblasti eh, internetové bezpečnosti, zejména v roce 2016, kdy byla přijata první EU legislativa v této oblasti a eh, souviselo to také s příslušnými směrnicemi. Nyní úzce spolupracujeme s jednotlivými členskými státy, eh, pokud jde o transpozici této legislativy. Eh, to to prostředí se během posledních čtyř let velmi dynamicky vyvíjelo. V roce 2013 jsme měli eh, strategii, která se snažila řešit nová rizika, nové výzvy a eh, hlavním cílem by mělo být posílit zejména odolnost Evropské unie, reaktivní, reakční kapacitu a další. Já jsem asi před měsícem byl ve Spojených státech, kde jsem hovořil s lidmi z kongresu a dalšími lidmi, kteří vyjádřili veliké obavy, pokud jde o takzvaný internet věcí a ty eh, internetové hrozby, kyberhrozby. A podle některých prognóz by v roce 2020 mělo být nějakých 15 miliard připojených zařízení. Ale jak víte, tak eh, ve Spojených státech se snažili budovat takzvané potnec, založené na tom internetu věcí a tyto sítě byly propojeny s těmi hlavními poskytovateli služeb a byly schopni to i přenášet domů. Čili my bychom se měli snažit hledat řešení, eh, když se bavíme právě o té bezpečnosti a o internetu věcí, protože, jak víte, v současné době často to vypadá tak, že spotřebitelé vůbec nevěnují pozornost otázkám bezpečnosti, eh, nevěnují pozornost takzvané internetové hygieně a my musíme lidi v této oblasti vzdělávat, musíme je vychovávat, aby věděli, jak chránit to internetové prostředí například jak nastavit některé ty automaticky nastavené faktory, když si koupí třeba novou klimatizaci nebo nový vysavač. E, střednědobý přeskum mm, jednotného digitálního trhu se také bude věnovat e, některým aspektům společnosti a ekonomiky jako takové, například internetové zdravotnictví. Tady je potřeba se zaměřit na předávání údajů v té přeshraniční dimenzi, a e, také různé aplikace používané v rámci zdravotnických služeb. Některé ty aktivity z roku 2016 probíhají podle plánu. Tím, že budeme používat ten princip digital by default a další, to všechno přispívá k výraznému snížení administrativní zátěže pro jednotlivce a e, subjekty. A my velice vítáme podporu výboru IMCO k těmto konceptům. Konečně bychom měli říci, že digitalizace může eh, vyvolat veliké obavy, pokud jde o pracovní místa. A my se musíme snažit na to reagovat, reagovat na obavy naší společnosti a našich lidí. A právě proto pracujeme na hladkém provádění těch iniciativ v rámci tzv. New Skills Agenda. Dále se chystáme spustit eh, program zaměřený na nové digitální příležitosti, který by měl podpořit třeba určité stáže pro nové eh, absolventy našich škol. Takže já vám, dámy a pánové, děkuji za vaši pozornost a nyní si velice rád vyslechnu vaše podněty, vaše návrhy a jak bychom měli přistoupit k té problematice jednotného digitálního trhu. For, uh... Děkujeme, vážený pane místo předsedo Ancipe, za toto nastínění stávající situace, návrhu komise a zároveň, že jste se podíval na nové návrhy a vzal v potaz výzvy, které nás čekají na jednotném digitálním trhu. A nyní otázky a odpovědi, milí kolegové a kolegyně, takže možná s koordinátory bychom mohli začít. Andreasi za EPP. Velice stručně, velice stručně a opravdu k věci. Tři věci. Rád bych vám poděkoval, pane Ancipy, za velice jasné připomínky, poznámky. Je z toho vidět snaha komise o opravdu vyvážený přístup v komplikovaných oblastech a takový širší přístup tam, kde se musíme pohnout vpřed a zároveň snaha nalézt nová řešení tam, kde ještě společné postoje nemáme. Čili všechny tři oblasti. Pokud je o geoblocking, copyright, ve všech těchto oblastech se snažíte o vyvážený přístup, tak aby jednotný trh pokročil, ale zároveň, abychom nezapomněli na důležitou rovnováhu celé problematiky. Na východě, na západě, na jihu, na severu, v malých i velkých členských státech si myslím, že bychom mohli získat podporu a v tomto ohledu jsme docela úspěšní, o tom jste se zmínil a to je rovněž vaše zásluha a za to vám děkujeme. Druhá věc tam, kde potřebujeme dosáhnout dalších výhod, například plná harmonizace, o tom jste se zmínil, to jsem opravdu rád. V posledním období volebním, kdy jsme hovořili o harmonizaci, komise neřekla jasně, že to je jediná příležitost k zlepšení fungování jednotného trhu. My s vámi souhlasíme, ale samozřejmě víme, že členské státy musíme ještě přitlačit, aby akceptovali tuto toto pravidlo, protože mají různé pravomoce v této oblasti. A potom ten širší přístup je v oblasti kybernetové bezpečnosti. Myslím si, že tomu bychom se ještě mohli věnovat, například bezpečnost síti, jak o tom hovořil Evropský parlament, transformační proces je rovněž důležitý. Další věc, které bychom měli věnovat pozornost, jsou platformy a falešné zprávy. Falešné zprávy či informace technicky i právně velice obtížné to nějak obsáhnout, postihnout. Ale víte, ty platformy, které zaznamenaly obrovský úspěch ve veřejnosti, ale neberou odpovědnost za hloupé informace, často nebezpečné informace, které zveřejňují. Mají podporu těch vydavatelů, kteří přebírají osobní odpovědnost ohledně boje proti falešným zprávám. Toto je problém těchto platform a právě proto by měli nalézt dostatečnou odpověď samozřejmě nebo reakci. Já se těším na vaši reakci v tomto ohledu. Ještě jednou děkujeme, že jste mezi námi. Děkujeme, Andreasi. No, zároveň, když se podíváme, jak vypadaly francouzské volby a vůbec sociální média, jak se tomu věnovaly, falešné zprávy a tak dále, je to skutečně velice aktuální. Pan Nikola Dante za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Já očekávám, že kom, pan místo předseda a komisař si vezme sluchátka. Tak, děkuji. Děkuji za to, že jste přišel a za to, že jste nám k dispozici, také pro vaše otázky a že jste nám nastínil velmi zajímavý obrázek. Já se chci teď podívat na ně asi čtyři věci. Za prvé platformy. Jak si jistě vzpomenete, před rokem se objevilo sdělení komise, které bylo velmi důležité. My teď tady pracujeme na zprávě parlamentu, ale jak už tady řekl můj kolega Andrea Šváb, tak to téma těch falešných zpráv, téma diskriminace, téma odpovědnosti, to je všechno velice důležité pro naši budoucnost. Čili my bychom měli nastavit nějaké kontroly a určitě nechceme vybudovat nějaké ministerstvo cenzury, ale mm, možná by bylo vhodné, kdyby tu úlohu sehrál nějaký systém, který bude nastaven, systém odpovědnosti a v této oblasti bychom opravdu potřebovali mít vybudovaný příslušný právní rámec. Je sice pravda, že ta směrnice o elektronickém obchodování je důležitá a významná, ale ono tady nejde jenom o ty platformy, které zprostředkovávají elektronické obchodování, ale i o platformy, které třeba zprostředkovávají informace. Takže tohle je opravdu velice důležité a samozřejmě tady jsou nastaveny určité algoritmy. Algoritmy to je také téma, kterému bychom se věnovat měli. Ehm, zároveň bych chtěl zdůraznit, že tady určitě nejde o to, abychom se vměšovali do svobody a pravomocí jednotlivých podniků, ale eh, jistě i vy se shodnete na tom, že musíme mít nějaký systém, který asi by se těm algoritmům měl věnovat. Potom další téma, startupy, nově se rozjíždějící podniky. Tak jak víte, tady ty platformy jsou velmi malé, často to přichází i z jiných zemí, nejsou to platformy evropské, ale třeba čínské nebo americké a ty platformy v oblasti té spolupracující ekonomiky jsou opravdu velice malé. Čili mě by zajímalo, zda vy považujete za nezbytné, aby eh, tady Eh, v případě těchto možná rizikových eh, kapitálů jsme se zaměřili na některé možná ne ty úplně šťastné platformy, které mohou sehrávat nešťastnou úlohu. A potom konečně poslední věc, eh, ta internetová bezpečnost. Mm, my tady se věnujeme tomu, co bylo dohodnuto v NIS, to bylo jistě velice důležité, ale ano, souhlasíme na tom, shodneme se na tom, že to je důležité téma. Bezpečnost sítě, bezpečnost služeb poskytovaných našim občanům, to je stále více a více důležité, ale my jsme ve fázi implementace a nebo potřebujeme nějaké nové nastartování. Děkujeme a nyní zástupce za zelené, kolegyně Reda, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Rovněž bych ráda poděkovala panu místopředsedovi Ancipovi za pokrok v oblasti strategie pro jednotný digitální trh a samozřejmě očekáváme i tu střednědobou hodnotící zprávu komise. Stílím vaše cíle, rozvoj a posílení skutečné přidané hodnoty pro naše spotřebitele v tomto ohledu. A pokud jde o nařízení o geoblockingu, to by mělo být přijato velice rychle a mělo by být takovou přidanou hodnotu a právě proto obsah a copyright by měl být jeho součástí. Pokud tam nebudou žádné právní nabídky pro naše spotřebitele, tak využijí buď nezákonné možnosti nebo se obrátí na VPN poskytovatele a ne poskytovatelé obsahu, což si myslím, že by nebylo pozitivní. Jsem ráda, že podpoříte například i to, že ten obsah neaudiovizuální oblasti copyrightu tam bude v tomto návrhu zahrnut. A dále jste hovořili o onlineovém vysílání. Ano, samozřejmě toto umožňuje vysílacím společnostem zpřístupnit obsah přeshraničně tam, kde ještě nemají licence. Ovšem u těch návrhů a geoblockingu, tak to je právě v té oblasti, kde prodejci mají možnost využívat licence v této oblasti a přesto se uchylují k geoblockingu a to bychom měli řešit. Dále onlineoví prostředkovatele. Myslím si, že je dobré, že komise tam chce mít omezený režim u směrnice pro elektronické obchodování, pokud jde o odpovědnost této oblasti. Ovšem tento, to, že si myslíte, že stávající návrh copyright respektuje tuto oblast, tím nesouhlasím. Myslím, že 13. podkopává tuto směrnici. Máme zde akademické hodnocení návrhu, které je k dispozici i na straně komise a my jsme rovněž v Evropském parlamentu udělali analýzu, ze které vyplývá, že to bude taková povinnost monitoringu na základě tohoto článku 13. A dále, pokud jde o ta sousedská práva v této oblasti, my jsme hlasovali proti tomu několikrát v Evropském parlamentu i u ten, toho návrhu ohledně digitálního jednotného trhu a právě proto nepřekvapí náš odpor. Dále jsou to oznamovací pozice, to jsem skutečně ráda, že se zaměřuje komise na tuto oblast a zároveň u těch platform různé pasti v oblasti odpovědnosti, to je rovněž důležité. Členské státy mají různý přístup. Německo přišlo s vlastní iniciativou, například u falešných zpráv nebo nenávistných projevů. Ovšem, bohužel by to mohlo mít za následek určitou fragmentaci, nebude-li zde k dispozici evropská sada pravidel a často mohou využít špatné nástroje, protože v těchto dvou oblastech nenávistných projevů nebo, špat, nebo eh, falešných hm, zpráv to často není nezákonné. Pokud jde o obchodní známky, ochranné známky, copyright, to se týká právní záležitosti, potřebuje tam i mechanismus možné nápravy, pokud by uživatelský obsah nebo ochranné známky byly chráněny nějakými výjimkami. Ráda bych se dozvěděla o vašich plánech v této oblasti, zda zvažujete legislativní návrh u těch oznamovacích povinností nebo pouze nějakých hlavních směrech. Pokud jde o dovednosti a zručnosti, v této agendě je důležité zakódování na úrovni EU. Nemáme zde bohužel dostatek financí, měli bychom vytvořit takové příležitosti pro jednotlivce, aby se mohli z nich stát podnikatelé. A pokud jde o Civic Tech oblast, tak tam je máme například prototypní ceny u experimentálních oblastí a proto vítám pozitivní hodnocení těchto evropských iniciativ ze strany komise. A pokud je o kybernetovou bezpečnost, Jedna z mnoha způsobů, jak chránit naše občany před útoky na jejich systémy, je tím, že jim umožníme šifrování tzv. end-to-end -end pro veškerou internetovou komunikaci. Podpoříte takovou povinnost u nových e- elektronických komunikačních služeb, aby došlo k šifrování tímto end-to-end -end způsobem? Julie, já se omlouvám, my máme tolik ještě řečníků, tak už skutečně musíte končit. A internet věcí, poslední věc. Uživatel by měl mít možnost modifikovat své vlastní um, přístroje, zařízení, častokrát tomu tak není výrobci nemají, neposkytují například aktualizované možnosti těchto verzí a právě proto by uživatel měl mít možnost vzít to do svých vlastních rukou. Tuto odpověď děkuji vám, říká paní předsedkyně. Ten článek 13, jako jste se o tom zmínila, možná ne všichni o tom vědí. To znamená, to je ta otázka takzvaného value cap. To znamená, je to sou, část vlastně naší odpovědnosti, našeho trhu, protože se to týká směrnice u elektronického obchodování. Vy jste se zmínila o článku 13, říká pan komisař. Víte, já skutečně musím pochopit, o čem hovoříte, když zmiňujete článek 13, potom 97 nebo nějakou směrnici 247 lomeno 21 bohužel poznámka bez mikrofonu. A zároveň pro naše posluchače, to je důležité, pane místo předsedo, ti, kteří nás poslouchají na internetu. Dobře, a nyní poprosíme zástupce ALDE. Děkuji za slovo a děkuji panu komisaři za jeho příspěvek, blahopřeji ke všemu, co jste již udělal v oblasti interního trhu a digitalizace. Dvě otázky. První, geoblocking. V podstatě to byly záležitosti, které se týkaly copyrightu, autorských práv, výjimky v této oblasti a já bych se rád zeptal, zda je zde nějaký plán řešit to do budoucna, nebo zda jste spokojen s návrhem ve stávající formě. Druhá věc. Moje kolegyně Dita mě požádala, abych předložil otázku ohledně lokalizace dat Tyto požadavky se stávají skutečným problémem v Evropě, především pokud jde o veřejné zakázky. Možná pro z důvodu národní bezpečnosti bychom tam určitá omezení potřebovali. Většina těchto pravidel podle mě a omezení nikomu neslouží a jsou problematická pro daňové poplatníky jako podniky. Evropský parlament a náš výbor několikrát žádal zákaz takových požadavků. Rada postupovala stejně, proto se ptám, co víc potřebujete pro to, aby se z toho udělali legislativní návrh. Děkujeme, Jasenko. Denis de Jongza GUE. Děkuji za slovo. A zároveň bych rád poděkoval panu místopředsedovi Ansipovi za jeho úvodní slovo. Samozřejmě, že všichni souhlasíme s tím, že digitální trh je hlavní prioritou současnosti. A obecně řečeno, my jsme velice rádi, že dochází k efektivnímu urychlení celé problematiky a těchto věcí. Jedna poznámka, jestli dovolíte, takového horizontálního charakteru. Od samotného počátku jsme v našem výboru snažili analyzovat tento návrh, novou legislativu z pohledu malých podnikatelů. A když já se podívám na výsledek toho, co je na stole v oblasti návrhu o digitálním trhu, vidíme, že různé organizace malých a středně velkých podniků volají o pomoc, protože vlastně už vůbec nerozumí tomu, o čem ta legislativa je. Často to je takové celé nejasné, pokud je to po právní stránce jasné, tak musíte mít právní titul, abyste to vůbec pochopili. A nyní nehovořím pouze o geoblockingu a ten původní návrh komise, ale tam podle mě nebyla k dispozici analýza dopadu pro malé a střední podniky. Takový ten princip thinking small. Jak se na to dívá komise s ohledem na digitální trh? Paní Tún, zpravodajka, jistě odvedla obrovský úžasný kus práce, ale navrhuji, abychom zítra, ještě před trialogem, abychom provedli i my analýzu dopadu u tohoto konkrétního aspektu, protože pokud přijdeme s novou legislativou, která poté povede k nějakým litigacím či sporům, protože je nejasná, tak to znamená, že to opravdu neděláme dobře. To znamená, že v podstatě se bude mít harmonizaci, ale stejně to nebude eh, fungovat. A nyní zájemně mm, jde, kolega. Děkuji. A také děkuji panu místopředsedovi. Sí. Takže ještě jednou děkuji panu místopředsedovi za to, že k nám přišel. Já bych chtěl navázat na ten první eh, bod, to sice, že, musí, že by lidé měli těžit z kulturní rozmanitosti. Ovšem, zároveň je tady obava v tom smyslu, že pokud to nezajistíme velmi opatrně, obezřetně, tak je tady problém s jednotnými produkty. A e, já tady mám něk, něk, několik otázek. První se týká toho geoblockingu a autorských práv. V dnešní době se má za to, že u autorských práv je všechno naloženo na tom modelu teritoriality. A ať už se vám to líbí nebo ne, to je prostě něco, co je potřeba vzít v potaz, protože jinak je tady riziko, e, že e, ta nabídka eh, pro jednotlivé uživatelé bude přicházet prakticky jenom od těch velikých subjektů. Čili eh, mě by opravdu zajímalo, co si komise o této věci myslí. A potom druhá věc, druhá otázka se týká těch platform online a odpovědnosti těchto platform. V současné době díky směrnici o elektronickém obchodování žijeme v tom režimu omezené odpovědnosti. To je směrnice z roku 2000, čili během posledních 17 let internet měl možnost se rozvíjet v tomto kontextu. V dnešní době ale e, možná bychom se měli zamyslet nad tím, zda na ty platformy nedáme větší odpovědnost. A já se zamýšlím nad tím, zda to nebude krok směrem k jednotnému produktu, protože mm, my tady mm, riskujeme, že zavedeme jakousi preventivní cenzuru. A potom ještě další věc, která ještě více znepokojivá, je ta, že tuto kontrolu budou vykonávat právě ty veliké skupiny. Čili tady je riziko, že my zabráníme vstupu na trh pro ty malé, nově vznikající podniky nebo pro skupiny, které nemají tak veliké, veliký rozměr. V posledních osmi letech YouTube investoval 60 milionů euro, pokud jde o ochranu obsahu. Děkuji, děkuji Marko. Takže prosím vás skutečně nyní opravdu velice stručně, protože pan místo předseda musí mít dostatek času, aby odpověděl Lucy Andersen. Mám slovo. Děkuji, děkuji paní předsedající a jsem ráda, že je pan komisár mezi námi dvě věci. Pokud jde o kontrakty, onlineové kontrakty, především prodej zboží, já jsem s tím novou zpravodajkou. A potom ještě u balíčku, tam jsem zpravodajkou ve výboru TRAN a zároveň jsem se zúčastnila diskuzi v našem výboru. Digitální jednotný trh funguje a proto by tam měly být opravdu kvalitní legislativní věci, aby došlo k pokroku. Lidé se za deset let podívají na roli Evropské unie v tomto ohledu a potvrdí či nepotvrdí, jak se nám to povedlo. Onlineový obsah. My chceme, aby byl návrh kvalitní. Vím, že diskuze probíhají, proto bychom poprosili o aktuální informace, například i v rámci malského předsednictví u kontraktů, především jak by asi takový návrh mohl vypadat. Mnoho kolegů z našeho výboru by skutečně chtělo tomu věnovat dostatek času, protože rozsah jurisdikce, prodej zboží v celé Evropě, to je skutečně obrovský díl pro naše spotřebitele, podniky, firmy, proto bychom to neměli uspěchat Plná no, harmonizace je důležitá, především s ohledem na právní jistotu, ale i přesto potřebujeme, aby jsme to udělali řádně. U balíčku nejde pouze o ceny, ale i o kvalitu doručování, tak aby malé podniky, spotřebitelé skutečně se na tom podíleli férovým způsobem. A nyní bohužel změním další článek, a to je šestka. Podle mého názoru a mnoha jiných kolegů stigmatizuje poskytovatelé Univerzální služeb neférovým způsobem, to znamená, že si mohou vybírat třešničky na dortu a proto bych se ráda zeptala, jak vy to vnímáte osobně. Je to propojeno i s tím, že doručování se někdy nepovede, otázky odpovědnosti, ale my prostě chceme, aby spotřebitel měl jasnou představu o svých pravidlech, a standardizace v této oblasti balíčku. Původní návrh byl promátěnou příležitostí podle našeho návrhu, názoru. Děkujeme, Lucia, nyní Virginie. Děkuji, já mám hodně věcí, ale budu se snažit být stručná. Pane místo předsedo, děkuji, že jste mezi nás přišel a chtěla jsem zdůraznit jeden bod a to jednotný digitální trh je skutečně prioritou, ale v těchto debatách je zde takový hlavní cíl pro evropský prostor, který někdy trošičku eh, opomíjíme, to je oblast kreativního průmyslu, kulturní odvětví, tak aby co nejvíce prosperovalo. Je to vlastně symbolická nutnost, protože zejména v současné době to, že máme v Evropě kulturní tvorbu, která vytváří hodnoty, tak to je prostě poklad, to je bohatství, které skutečně musíme ochraňovat a podporovat, stimulovat v maximální možné míře. Je to také ekonomický imperativ, protože tam se vytvářejí pracovní místa na evropském území a vidíme, že je, jsou stále větší pnutí místa, hodnoty, bohatství, ty Eh, to podniky vlastně eh, zmizí ve, na úkor těch platform, které vlastně zaujímají stále větší místo. Takže zde je ten článek 13 o snižování toho příkopu, tady těch, eh, té propasti vlastně, tady toho mizení hodnot. Já si myslím, že na těchto základech bychom měli ještě volu- více voluntaristicky se zaměřovat na toto témata jsou zde určité návrhy, které budou destabilizovat kreativní odvětví. Mám na mysli nařízení o geoblockingu. Tam by bylo eh, důležité, eh, tam vlastně jde o odstranění těch díl, která podléhají autorským právům. Není to jenom audiovizuální oblast, která eh, patří pod ten eh, princip teritoriality. Jsou tam i různé oblasti národní politiky, jsou tam, vlastně se zde určitě spochybňuje tady ta podpora míst. Potom, co se týká otázky platform, mám také na mysli to nařízení o kabelové televizi, která se také řídí teritoriálním principem ohledně těch vysílání. To je také spochybnění audiovizuální tvorby určitým způsobem. Vidíme, že ta neutralita platform, že to prostě neodpovídá skutečnosti. Jsou zde určité algoritmy, ale dnes vidíme, že ty algoritmy, hovoříme zde o sociálních médiích, o vydavatelstvích, musíme se na ně podívat jako na taková a v obecném pojetí studie dokazují, že ty algoritmy vlastně reprodukují diskriminaci, lidský faktor a měli bychom voluntaristicky se zaměřit na to, zda komise uvažuje, přemýšlí e, o tom, že by se šlo směrem k větší kontrole algoritmu ve smyslu boje proti diskriminaci a ochraně etiky, takovou, jako bychom si přáli. Děkuji. Rozatun. Děkuji, Rozatun. Děkuji, paní předsedkyně. Musím přiznat, že jsem opravdu velmi ráda, že právě vy, pane komisaři, máte na starosti eh, jednotný digitální trh, protože věřím, že uděláme určitý pokrok a vaše vystoupení zní povzbudivě. Věřím, že se nám podaří překonat ty překážky a málo kdo je v této věci tak angažován jako vy. Takže já vám děkuji za vaši velkou podporu. Eh, můj permanentní problém je ale ten, že jsme poněkud pozadu, mám pocit. A vypadá to, že ti, kdo obchodují, by rádi zachovali některé zastaralé eh, modely a nechali ten čas běžet a přitom my bychom měli spíše hledat modely nové a nebát se každé změny. Nicméně já doufám, že pomalu krok za krokem pokročíme ku předu. A vzhledem k tomu, že mám jenom jednu minutu, která už mi každopádně i teď uplynula, tak bych chtěla ještě pohovořit o tématu falešných zpráv, což je velmi, velmi důležitá věc a ten, ta otázka, ten, ta problematika toho, kdo nese odpovědnost za tyto zprávy, ty nenávistné projevy, to je něco, co je často úplně... Mm, neuchopitelné, abychom někomu za to dali nějakou odpovědnost a často jsme vůči těmto zprávám zcela bezmocní. Takže myslím, že tady je velmi urgentní potřeba nějaké legislativy, která toto ošetří. A konečně kolegové, naše oddělení vypracovalo dvě studie k tématu geoblockingu a já bych eh, vás všechny chtěla pozvat, abyste se s těmito zajímavými dokumenty seznámili. Děkuji a slovo má Kaja Kalas. Děkuji a já budu mluvit estonsky, protože to je výjimečná příležitost. Um, Děkuji. Já obvykle nemám moc příležitostí mluvit svým mateřským jazykem, ale tentokrát bych toho tady ráda využila. Já mám takovou obecnou poznámku. Když jsme se bavili o jednotné digitální strategii, tak všichni jsme se shodli na tom cíli. Máme tady 500 milionů lidí, 500 milionů občanů a přitom je tady tak veliké množství různých pravidel a různých právních úprav v členských státech. Cílem by tedy mělo být vybudovat společná pravidla pro všechny, pro podniky, pro spotřebitele. To je něco, co by mělo být v zájmu všech. Ale teď, když se podíváme na ty různé návrhy, které dostáváme a když se bavíme o různých věcech, tak to vypadá, jako kdybychom ten původní cíl úplně ztratili ze zřetele, protože tím prvním cílem bylo vybudovat společná pravidla pro všechny. A já se tedy ptám, a vidím, že už čas mi také uplynul, takže moje otázka zní, zda komise tento původní základní cíl má stále na zřeteli. Zda skutečně chcete zajistit, že tento hlavní cíl se nám nějak nestratí v rámci těch jednotlivých návrhů. Děkuji a nyní se dovolím dát slovo sama sobě velmi stručně. Já bych chtěla říci, že opravdu velice sdílím tu vaši vizi otevřeného globálního internetu a chtěla bych se připojit k té výzvě k abyste opravdu vyvinul veškerou vaši autoritu a vyvinul tlak na členské státy, abychom podpořili jednotný digitální trh. Všichni máme podobné problémy. Spousta věcí se považuje za samozřejmost, příslušná legislativa není prováděna. A ta otázka volného pohybu, svobody pohybu, včetně volného pohybu dat, eh, což by mělo být pilířem jednotného digitálního trhu, tak Eh, je to čím dál více vnímáno jako něco, co je buď to negativní, nebo považováno zcela za samozřejmost. A když tady se bavíme o těch inovacích a investicích, tak eh, musím říci, že někdy jsme velice znepokojeni pozicemi členských států. Vy máte obrovské zkušenosti, znalosti, schopnosti v této oblasti, takže prosím, prosím, pomozte nám, eh, aby se to opravdu dostalo do popředí toho politického zájmu jako jedna z priorit Eh, a vidíte, že i tady je to velmi živá debata. Potom některé ty konkrétní věci, jak tady bylo řečeno, ještě od nás dostanete dopis, ale opravdu nám leží na srdci to téma lokalizace dat. Parlament už v roce 2016 požádal komisi, aby připravila určité nařízení, protože my tady máme volný pohyb dat, jednotný digitální trh a myslíme si, že by to mělo být rovnocené a neutrální. Proč eh, to zatím předloženo není, protože vy říkáte, nebo respektive komise říká, že eh, to je něco, co se souvisí s tím jednotným digitálním trhem, tak mm, máte nějakou představu? Myslíte, že s tím přijdete do konce vašeho mandátu? Takže já vám děkuji, to je z mé strany vše a nyní, pane komisaři, máte 10 minut na to, abyste zareagoval na veškeré položené dotazy. Já vlastně ani nevím, ze které strany bych měl začít. Pokud jde o lokalizaci dat, trendy nejenom v Evropské unii, ale vlastně i globálně jsou následující. Podle mého názoru neúplně pozitivní, protože my zde máme asi 56 různých pravidel v 21 EU členských státech, pokud jde o lokalizaci dat. A my vidíme, jakým způsobem by členské státy ještě stále chtěly přijít s novými pravidly, pokud jde o jednotlivé články, o lokalizace dat. Ovšem podle mého názoru je to slepá ulička. Jistě, musí tam být určité výjimky, které musí vzít potaz národní bezpečnost, nebo například ehm, otázky, které se týkají zdravotnictví, těchto informací, ovšem musí to být proporčně stanoveno. A ne, že když teda hovoříme o veřejných datech nebo zdravotnických datech, jediná možnost jejich ochrany je že je budeme uchovávat pouze na úrovni členského státu. Globální hráči jsou schopni v této oblasti fungovat. Jsou schopni mít 28 datových center v 28 členských státech, ale malé a středně podniky, středně velké podniky nebo startupy prostě nebudou schopny mít zastoupení a datová centra ve všech 28 členských státech. Čili tím pádem, pokud budeme pokračovat tímto způsobem, tímto trendem nucené lokalizace dat, bude ten, že malé podniky budou muset zůstat u sebe doma nebo se přesídlit do Spojených států, protože je tam jednotný trh s obrovským množstvím, asi 350 milionů potenciálních klientů. A toto rozhodně není vzkaz, který bychom chtěli vyslat našim malým podnikům. Na základě našich analýz Budeme-li schopni odstranit stávající bariéry v rámci volného pohybu dat, mohli bychom ty ceny cloudových se cloudových záležitostí a služeb v následujících pěti letech snížit o 7,2 miliardy. A ten dopad potom na ekonomiku bude ještě větší, 8 miliard ročně. Čili těmto problémům se jistě musíme věnovat a návrhy předložíme v rámci střednědobého přehledu. Dále je to záležitost vlastnictví, dát přístup k datům, zodpovědnost, cloudový switch, přenositelnost dát a tak dále a tak dále. Čili opravdu v těchto oblastech musíme nalézt řešení a naše analýza střednědobého výhledu se bude právě i této otázce dát a jejich lokalizace věnovat. No ale to byly společné cíle. My všichni ve všech členských státech chceme poskytovat služby našim lidem. A cíl je asi stejný, ovšem různí lidé v různých členských státech, jak oni to vnímají, nebo jak chápou jednotlivá řešení. To už je komplikovanější. Já jsem se zmínil například o zrušení roamingových poplatků. Myslím se, že je to jednoduché zrušit tyto poplatky totálně. Ovšem členské státy se nachází v rozdílných situacích. Je to nesmírně komplikované, pro některé členské státy je dokonce dosti bolestivé, především pro jižní část Evropské unie. Oni museli investovat, aby poskytli služby turistům, kteří navrhují tyto krásné země, které mají krásné počasí, no a, ale zároveň to znamená, že nebudou mít dostatečné investice po těch devět zbývalých měsíců, kdy není léto, ovšem pro severské země to bude rovněž problém, protože oni poskytnou úžasné nabídky pro své klienty, ceny jsou dostupné. A proto například ve Finsku se lidé mohou koupit stokrát více gigabajtů dat než například v Maďarsku. A rozdíly v cenách jsou obrovské. A má to dopad i na spotřebu těchto gigabajtů. Průměrná spotřeba ve Finsku je to 11 giga na osobu měsíčně. A průměr v celé EU je pouze 1 giga. Čili situace v různých členských státech je prostě odlišná, různá a musíme nalézt vyvážené řešení, tak jak se o tom zmínil pan Šváb. Není jednoduché říct, dobře, budeme tam hlasovat a nezáleží nám na jižních státech nebo na severských zemích, protože většina je pro, tak prostě půjdeme touto cestou. Já si myslím, že jsme byli schopni nalézt eh, konsenzu mnoha citlivých oblastech a tímto způsobem bychom měli pokračovat i do budoucna. Nezneužívat nějaké tlaky a zapomínat eh, na menší členské státy nebo menší skupiny, malé a středně velké podniky, startupy. a zabývat se pouze těmi silnějšími hráči. Tak by to nefungovalo. Nenávistné projevy, falešné zprávy, mnoho lidí se zmínilo i o této problematice. My jsme na poslední plenárce o tom hovořili a toto je komplikovaná záležitost. Neexistuje zde žádné jednoduché řešení, nemůžeme pouze říci, a tak my prostě zakážeme falešné zprávy. U nenávistných projevů tam ano, tam to, tento zákaz funguje, ale Julie Reda se zmínila například i o obsahu, který v podstatě vlastně na těch platformách funguje jako legální obsah. Větnamské dívky, například větnamská dívka nebo teda ta naplamová dívka tam vlastně musel Eh, dokonce i premiér eh, Finska zasáhnout, protože šlo vlastně o tento obrázek na internetu, Facebook to odmítal stáhnout, v podstatě vlastně to bylo nahé děvče na eh, internetu a jim v podstatě vlastně ani nezáleželo na tom, co to znamená, jaký message, jaký zkaz to vysílá tato dívka z této válečné zóny v této situaci. Čili co plánujeme? Směrnice o elektronickém obchodování musí zůstat tak, jak je. A ten režim omezené odpovědnosti rovněž. Myslím si, ale e, že ten princip oznamovací povinnosti by tam měl být nějakým způsobem pozměněn. Čili co to vlastně znamená, jaké charakteristiky to má, toto oznamování. Dále řekněme, určitá doba promlčení, v jakém období práva lidí, kteřích obsah byl uploadován, zda mají tito lidé právo na nějaké odvolání a tak dále. Čili všechny tyto postupy a pravidla musí být jasnější, transparentnější. Já už jsem se o tom zmínil na počátku našeho setkání onlineové platformy. Například přichází s různými vlastními iniciativami a bojí se, že za to budou potrestány protože projevili iniciativu a někdo jim řekne, a vy jste nyní odpovědní za všechny eh, ty informace, které se uploadují na vašich platformách a to bychom měli objasnit. Veškerá pravidla, postupy, které se to týkají, to znamená, co to ty jednotlivé oznamovací povinnosti vlastně je, tak aby z toho těžili všichni. Toto pravidlo vymáhání u onlineových platform, u neutrálních prostředníků, prostě asi nebude úplně fungovat. Měli bychom důvěřovat zdravému selskému rozumu našich občanů. Abraham Lincoln prý údajně řekl, ale asi před sto lety to bylo řečeno a platí to do dnešních dnů. Můžete někoho obelhat na nějakou dobu nebo obelhat část lidí, ale nemůžete eh, obelhat úplně všechny a to permanentně. Čili samozřejmě, že špatné zprávy to je něco negativního, ale mít tam nějaké ministerstvo, to by bylo ještě horší. Já jsem žil v okupovaném Estonsku, kde jsme takové ministerstvo pravdy měli a rozhodně bych nechtěl doporučit eh, něco takového jako řešení pro Evropskou unii. Samozřejmě, že s tím ale nejsme spokojeni, musíme něco jednat. Já věřím spíše v takové autoregulační nebo spoluregulační opatření, důvěra, to je jedna z největších výhod onlineových platform. A pokud eh, tuto důvěryhodnost ztratí tyto platformy v důsledku palešných zpráv nebo nenávistných projevů, tak to znamená, že přijdou o podíl na trhu. Já věřím, že tyto onlineové platformy jsou připraveny reagovat, ale musíme na tom spolupracovat, musíme je trochu dostat pod určitý tlak, a my skutečně plánujeme zasáhnout v této oblasti. A již nemáme čas, omlouvám se. Startupy. Potřebujeme vytvořit velký elektronický digitální trh v Evropské unii, jednotný trh a pokud skutečně budeme mít tento trh s 500 miliony kvalitních, zdravých občanů, tak eh, naši kvalitní lidé nebudou opouštět Evropskou unii, budeme schopni i zde v Evropské unii opravdu vytvořit ty větší podniky z těch malých podniků a i tyto startupy prostě musí být součástí jednotného digitálního trhu EU. Další věci. Jsou různé platformy, které jsou založeny na možnosti určitých možností, že si zaplatíte nějaké služby pravidelně, je to dokonce efektivnější než například pouze příjmy z reklam. Například 0,6 miliardy eur u platformy, která je podporována reklamami a v tom druhém případě u předplatného dokonce to bylo 2 miliardy 142 předplatitelů a 0,6 eh, miliardy příjmu a téměř 1 miliarda uživatelů měsíčně. Samozřejmě, že chápu argumenty muzikantů, kterým to možná samozřejmě vadí. My naše kreativce musíme chránit, to je jasné, a proto jsme s tímto návrhem přišli. A nyní to šifrování na internetu. Kája už zde není, ale i v Estonsku se na šifrování díváme různorodým způsobem, přístupem, čili jak to řešit, jak chránit komunikaci našich občanů. Někteří tvrdí, že například tam byla právě ta zadní vrátka, eh, takzvané digitální podpisy u nás v Estonsku, byste mohli vlastně podepsat eh, něco digitálně a to znamená, že ten konkrétní kontejner eh, byl chráněn. Co tam je? nějaké filtery, nějaké projekty, filmy, hudba nebo obchodní tajemství. Nikdo neví, jenom ten, kdo to může očifrovat. U WhatsAppu například. Využijeme jednu sadu pravidel a u jiných typech komunikace použijeme jiná pravidla pro šifrování. Já jsem proti povinnému zavádění tzv. zadních vrátek do šifrovacích systémů. Například u některých automobilů máme 800 různých senzorů a můžete vytvořit takový osobní profil díky datům když například někde sekáte trávník, videokamery jsou všude. Musíme skutečně mít videokamery všude, abychom viděli, co se děje v našich ložnicích. To není dobrý nápad. A určitě by nebylo dobré ani mít právě takzvané backdoors v těchto algoritmech. Myslím si, že by to opravdu bylo nesmírně negativní mít to ve všech softwarech. Já osobně jsem proti. A samozřejmě jsem ochoten naslouchat eh, všem názorům a argumentům, ale myslím si, že bude obtížné mě přesvědčit o pozitivnosti takového návrhu. Vidím, že nám čas již vypršel, už jsem překročil o sedm minut. Digitální kontrakty, tam bych rád zúraznil důležitost této problematiky geoblocking a tyto kontrakty musí jít v ruku v ruce. Plná harmonizace je dobrý nápad. Evropská komise přišla s tímto návrhem a neprošlo to. Dále to byl návrh společného prodejního práva na úrovni EU, to rovněž neprošlo. Nevím, zda teda potřebujeme více času, abychom nalezli kvalitnější řešení než to, co navrhla Evropská komise, no ale čas běží a my musíme jednat. Neodůvodnitelný geoblocking, to je problém pro nás, pro všechny dále obsah chráněný copyrightem nebo princip teritoriality. Samozřejmě, že musíme chránit eh, zásadu teritoriality, ale jak všichni víme, například u filmu 25 našich uživatelů využívají VPN k tomu, aby se dostali na digitální obsah. Čili teritoriální exkluzivita, když tolik procent našich internových uživatelů vlastně používá VPN přístup, na základě průzkumu 67 lidí eh, si stahuje filmy bezplatně, tak to je vlastně krádež, když hovoříme o kreativcích. A nyní nám někdo říká, že bychom měli chránit eh, absolutní teritoriální exkluzivitu. Já už jsem se o tom zmínil mnohokrát. To slovo absolutní exkluzivita já to chápu tak, že to může být buď nula nebo jednička, nebo nula, nebo 100%, a ne někde nějaké číslo mezi tím, nějakých 20 nebo 67%, nebo někde v tomto rozsahu. To je relativní. Co to je absolutní exkluzivita? Já takové definice vůbec nejsem schopný pochopit. Samozřejmě, že toto jsou obrovské problémy, které budeme muset řešit a zároveň je to otázka právního přístupu, který musíme poskytnout našim občanům, tak aby se mohli dostat k digitálnímu obsahu na internetu. Máte-li čas, pane komisaři, můžete samozřejmě pokračovat. No ale poté mi budou položeny další otázky. falešné zprávy. Cenzura, samozřejmě, žádná cenzura. Neighboring rights, práva, například eh, tato nezávislá práva měly nahrávací studia již v 60. letech 20. století. Vydavatelé tenkrát nechtěli mít eh, nezávislá práva v této oblasti. Proč? Asi pravděpodobně bylo jednodušší pro vydavatele říci, že vlastně vystupují jakožto neutrální prostředníci. Možná to bylo spojeno i s nějakými otázkami odpovědnosti a nyní najednou si stěžují tvrdí, a vy vlastně využíváte náš obsah a my za to nemáme žádnou odměnu. Já to chápu, pokud je o vydavatele. Například s ohledem na falešné zprávy. Samozřejmě, že kvalitní média hrají nesmírně důležitou zprávu, různé onlineové platformy které by chtěly využívat takovéto označování důvěryhodných informací. To znamená, že opravdu jim leží na srdci vytipování těch falešných zpráv. To jsem nebyl já, kdo přišel s touto myšlenkou těchto práv, ehm, těch sousedských práv u vydavatelů. Já samozřejmě jsem chtěla, aby to bylo v určitém kontextu, hyperlinky a tak dále. To by měl být základní princip internetu, Internet Forever, tohoto principu. Byl to vlastně cíl celé této věty, která byla součástí širšího kontextu. Komodiny Kokia, zpravodaj, který se zabýval, eh, zpravodajka, která se zabývala touto problematikou, my jsme s ním měli možnost eh, to prodiskutovat a pochopila, že možná šla trochu daleko u těch hyperlinků. Její návrh by se mohli interpretovat jako nějaké přepsání celé judikatury. My zde máme tolik rozsudků k dispozici. A budeme-li akceptovat její návrh u hyperlinků. podle mého názoru to bude šílená situace a já bych nebyl schopen podpořit tento návrh. Já opravdu nechápu, proč eh, tyto společnosti eh, hudebního sektoru mají tato sousedská neighboring práva a proč u vydavatelů tomu tak není a proč nejsou schopni dosáhnout nějaké lepší vyjednávací pozice s globálními platformami, které poskytují obsah tohoto charakteru. Internet věcí. A to, že uživatelé by měli mít možnost sami defaultně modifikovat bezpečnostní faktory. Souhlasím s tím, ale někteří výrobci nevěnují žádnou pozornost bezpečnostním opatřením. Dokonce ani nemají takové bezpečnostní nastavení. A poté naše lidé nevěnují dostatečnou pozornost bezpečnostním aspektům. Lampy, které jsou spojeny s internetem, lednice, které jsou propojeny s internetem. Když si kupujete telefon, tak nebudete zadávat čtyři nuly, ale datum narození. Myslíte si, že je to bezpečné, ovšem měli bychom věnovat větší pozornost určité hygieně kybernetového prostoru. Už jsem se o tom zmínil. Lidé si myjou občas ruce, protože chápou, že je to užitečné. A já si myslím, že by všichni lidé měli věnovat takovou pozornost hygieny, hygieně i na internetu. Na základě některých analýz, pokud si lidé budou měnit ty defaultní bezpečnostní nastavení, tak můžeme snížit počet kyberútoků o 80 u internetu věcí. Dále je to otázka certifikací. tam například nemůžete využít nějaké zařízení, pokud jste si nezměnili defaultně nastavené výrobní nastavení bezpečnosti, čili s tím musíme něco udělat nejenom na evropské, ale i na globální úrovni. Protože jde o globální hrozbu. Tyto kyberkriminálníci fungují jako průmysl a my musíme rovněž reagovat masivně na globální úrovni, na vysoké úrovni, zasáhnout proti těmto pachatelům. Kulturní rozmanitost. Přístup našich lidí, k těm úžasným dílům našich kreativců, podpora kultury, kulturní rozmanitosti, prostě by neměla být někde v nějakých archivech nebo pouze na úrovni jednotlivých zemí. Naše lidé prostě z toho nebudou benefitovat, naše kultura rovněž z toho nebude schopna vytěžit, proto navrhujeme rozšířené využívání principu země původu u kolektivního modelu udělování licencí a naším cílem je zvojnásobit obsah, který bude k dispozici přeshraničně v Evropské unii. Nevyřeší to plně všechny problémy, ale všichni naši lidé i kreativci z tohoto tvůrčího odvětví budou těžit z tohoto řešení. Takže rád bych vám poděkoval za trpělivost. Vím, že mluvím hodně, ovšem vy jste rovněž přišli z mnoha dotazy a já se těším samozřejmě na kvalitní, úspěšnou spolupráci do budoucna na všech těchto digitálních problémech. Děkujeme, říká paní předsedající. Děkujeme za to, že jste skutečně odpověděla na všechny poznámky, argumenty, dotazy, hloubkově, za to, že jste nám naslouchala. My se těšíme na další spolupráci. Milí kolegové, kolegyně, uvidíme se zítra v 9 hodin. Děkuji vám. Yeah, thank you very much, but uh, <clears throat> I didn't touch... Uh...